víkend došlo k eh, velkému průlomu v Paříži, který nikdo neočekával. Bylo přece jenom schválena globální dohoda o klimatu. A globální proto, protože všechny státy tohoto světa se budou účastnit boje proti klimatickým změnám. A eh, je jasné, že jsme se shodli na dobrých cílech. A to je snížení o 2 eh, stupně Celsia a je to také perspektivní dohoda, protože v druhé polovině tohoto století se chceme stát klimaticky eh, neutrální planetou, že nebudeme také eh, emitovat více skleníkových plynů, než tato planeta snese. Právě proto se jedná o průlomovou dohodu jestliže budeme tuto dohodu chtít skutečně realizovat, pak budeme muset ledaco změnit a to především ve výrobě energií a také ve spotřebě energií. Zde byl vytvořen v Paříži pětiletý mechanismus, E, na cestu před. A ten nám také ukáže, co budeme muset dělat, abychom tento cíl splnili. Evropská unie bude muset tuto dohodu plnit jak na venek, tak směrem dovnitř já bych chtěl jménem Evropského parlamentu poděkovat těm všem, kteří celá léta pracovali pro úspěch pařížské konference. Chci využít této příležitosti a chtěl bych poděkovat vám, pane komisaři Kalněte, za vaši práci a na podíl na této konferenci, protože my víme, že vy jste pracoval velmi intenzivně chtěl bych také poděkovat radě. E, Lucemburská ministrině životního prostředí paní Dišburg e, také jako předsedkyně rady e, intenzivně spolupracovala společně s komisí. Také bych chtěl poděkovat paní Figueres a také generálnímu tajemníkovi OSN panu Bankimonovi. Francouzská vláda jako hostitelka této akce a organizátorka konference vykonala velký e, čin. Já jsem dnes e, ráno také poděkoval panu Fabiezovi za uspořádání této akce a také jsem ho pozval, aby zde prezentoval výsledky zde v parlamentu, pokud si to bude přát. Ano, pan Fabies přijal toto pozvání a v lednu bude vystupovat a bude hovořit naší sněmovně o výsledcích této konference. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se zúčastnili této konference a přispěli k jejímu úspěchu. Těm bych chtěl poděkovat a také poblahopřát k tomuto velkému úspěchu. Eh, za zápis eh, z minulého zasedání je k dispozici. Eh, jsou nějaké námitky? Nejsou, tak je protokol tímto schválen. Dámy a pánové, nyní se dostávám ke sdělení. Právní výbor